Eh, justiční a diplomatické orgány, které mají úspěchy v boji proti terorismu ve Španělsku. Děkuji. Děkuji, paní Muniz. To je závěr naší rozpravy, jenom jednominutové projevy a není. Máme další bod na prodenání zprávy paní de Kaiser, systémy zdravotní péče v subsaharské Africe a celosvětové zdraví. Máte slovo, paní de Kaiser, na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, že jste mezi námi. Tato zpráva odpovídá na sdělení komise o celosvětovém zdraví, ale chce se podívat specificky na tuto otázku a soustředit se mnohem více na vzájemné systémy zdravotnictví, které kvetou v Africe. Jaké je postavení zdravotnictví v Africe? Je to situace dramatická přes veškerou mezinárodní pomoc a souvisí to s významným počtu faktorů, ať už jsou to klimatické změny, ať už je to finanční krize anebo válečné konflikty a nedostatek vlády. Také touhu, kterou vyvolává bohatství Afriky, a to vše dohromady způsobuje a také velké pandemie malarie, tuberkulóza, AIDS. Tyto faktory způsobují, že čelíme skutečné katastrofě. A musím nejdříve vyzdvihnout veškerou práci nevládních organizací a některých církví, které odvádějí skvělou práci ve velmi naléhavé situaci v konfliktních oblastech. Ale nemůže to být dlouhodobá reakce, není to reakce trvalá existují vertikální fondy, které bojují proti tuberkulózi, malárii a AIDS. A tyto fondy schromažují velké prostředky, jsou atraktivní pro soukromou podporu a pomoc, protože dáváme na kauzu, která, která je zacílená. Avšak eh, řeší pouze malou část problému, protože se v Africe více umírá, z důvodu nedostatečné zdravotní infrastruktury, nekvalitní pitné vody na průjmy a nedostatku zdravotnických zařízení, které by léčily malárii nebo AIDS. A v 90. letech vzniklo hnutí, to jsou iniciativy forem pojištění a vzájemných pojišťoven, které vznikly v afrických zemích. A význam těchto vzájemných pojišťoven je zapojit eh, obyvatelstvo do zdravotní péče. Samozřejmě tyto systémy nejsou soběstačné, nedokážou pokrýt veškeré financování péče a přístupu k lékům, ale v kombinaci s dalšími formami financování umožní zajistit pokrytí zdravotní péče a léku se spoluúčastí a určitou sociální dynamikou. Existují v různých oblastech, v různých zemích, existují ženské vzájemné pojišťovny a pro nás je výzvou, abychom podpořili tuto formu financování, abychom to koordinovali a řekli si, že možná dosáhnou jednoho dne soběstačnosti. Dnes tomu tak ještě není. Pokud tyto vzájemné pojišťovny mohou existovat, tak to dokážou pouze, pokud vedle toho jsou i horizontální systémy. Proč se pojišťovat či platit za jakoukoliv zdravotní příhodu, za chirurgický zákrok, pokud neexistuje nemocnice, pokud není lékař, pokud nejsou léky. A souběžně s tím je důležité, aby Evropská unie podporovala a koordinovala tyto vzájemné pojišťovny, ale také zdůrazňovala horizontální systémy základní zdravotní péče a požadovat po vertikálních fondech, aby financovali tuto základní horizontální péči, která má umožnit existování těchto vzájemných pojišťoven. To je v mé zprávě. Nemám již na to čas, ale odpovím kolegům, kteří mají určité obavy o reprodukční zdraví a na tom mi velmi záleží. Děkuji. Děkuji, paní de Kaiser. Děkuji za vaši stručnost a dám slovo v rámci Catch the Eye. Byly dvě žádosti, tři žádosti dokonce. Pan Rinaldi. Eh, Mnohokrát děkuji, paní předsedající, vážení kolegové. Paní de Kaiser řekla téměř všechno. Já bych chtěl využít této minuty k tomu, abych hovořil o rvanském dítěti, se kterým o luanském dítěti, se kterým jsem se setkal v roce 2009. Toto dítě umíralo v rukou své matky v nemocnici v centrální Angole kvůli tomu, že bylo podvýživené. A bylo to blízko stadionu, který byl stavěn pro africký pohár a bylo to také blízko eh, všech eh, podobných aktivit. Není to náhodné, je to zcela běžné v Luandě, eh, že lidé umírají kvůli nedostatku potravin. A lidé, děti často jsou ponechány na holičkách. Matky se nemohou starat o jejich výživu. Já se domnívám, že toto je z křesťanského hlediska hřích, ale eh, z hlediska politika je to selhání našich politik. A pro lidi v Luandě, je to také ukázka toho, že je zde bohatství nerovnoměrně rozděleno. Já si myslím, že to je něco, nad čím bychom se měli eh, zamyslet. Dítě jako toto žije velmi eh, krátce a my bychom s tím měli něco udělat. Eh, děkuji. Nyní má slovo paní Záborská. Paní předsedkyně, pane komisaři. Navzdory některým výhradám, které mám vůči této zprávě, bych chtěla v první řadě paní kolegyně pogratulovat ukázala jako mnohokrát, že se vyzná v rozvojové politice a že nejsou lhostejné životní podmínky v, něk- v žádných oblastech světa. Úroveň zdravotní péče v subsaharské Africe je skutečně smutná. Mrzí mě, ale že některé mé pozměňovací návrhy paní de Kaiser nepřijala. Je falešné, pokud hovoříme o závěrech z Pekingu, z Káhary a když se na ně odvaláváme, tak nejsou přijaty. A jen proto, podle, protože podle některých eh, kolegů eh, nesplní evropskou politiku reprodukčního zdraví. Je smutné, že nechceme respektovat eh, důležitost národních a regionálních rozdílů, historickou kulturu, náboženskou různorodost i ve státech subsaharské Afriky. Zdravotní stav místního obyvatel to pouze zhorší. Děkuji, paní Zaborská. A posledním eh, kdo se hlásil do diskuse je pan Mikolášek. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, vážené kolegyně, Přebecná deklarace lidských práv uznává zdraví jako jedno ze základních práv. Osobně se domnívám, že toto právo je třeba vnímat v úzké souvislosti se samotným právem na život. Tato práva mají v subsaharské Africe velice specifický kontext a proto bych chtěl zdůraznit odpovědnost lidského přístupu Evropské unie v oblasti zdravotní péče. V první řadě připomínám, že Evropská unie by neměla propagovat eh, přerušení těhotenství jako právo, protože toto takzvané právo není uznáno v žádných mezinárodních dokumentech jako takzvané základní lidské právo. Naopak Unie jako ochránkyně lidských práv ve světě by měla eh, podporovat programy na ochranu matek s dětmi v rámci svých rozvojových politik a Eh, prosazovat eh, nárok na život i také ochranu nenarozeného dítěte. Opět zúrazně, že Evropská unie a členské státy nezahrnují do obchodních dohod ustanovení týkající se duševního vlastnictví, které brání bídou postihnutým zemím přístup k základním lékům, které přispívají k vysoké úmrtnosti v těchto regionech. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo panu komisaři aby zareagoval na tato vystoupení. Děkuji, paní předsedkyně. Kolega pan Píbalk se, se nemohl zúčastnit a jeho jménem poskytnu některé úvahy. Abych vám řekl pravdu, komise je vždy k dispozici parlamentu a já jsem velmi rád, že jsem slyšel paní de Kaiser a to téma mě zajímá velmi dlouho. Paní de Kaiser ve funkci komisaře pro vnitřní trh a finanční služby. To není náhodou nad rámec eh, návštěv, které konám každý týden v hlavních městech a po první návštěv, kterou jsem učinil ve Spojených státech, protože naše kroky jsou transatlantické. Moje druhá návštěva byla v Addis Abebě koncem července, abych se setkal s představiteli Africké unie, protože naše osudy jsou spojeny a dlouhá léta se přimlouvám za novou politiku partnerství mezi našimi velkými kontinenty. A v řadě témat, které souvisejí s vašimi zájmy, spolupráce mezi našimi trhy, boj proti praní špinavých peněz, finanční regulace a boj, který chci vést bez ustání proti hyperspekulaci s, s zemědělskými produkty, protože řada afrických zemí závisí na dovozech, pokud je o potraviny. Takže já chci zintenzivnit naši spolupráci v tomto směru a doplním. A chci vám poděkovat jménem kolegy Pibakze a jménem svým za kvalitu vaší zprávy. Hovoříte o zdraví v rozvojových zemích, nehovořme jenom o Africe. Já jsem byl na Haiti před několika týdny v návaznosti na návštěvy kolegu paní Georgievě, paní Ashton a pana Pibakze. A je dobře vědět, že i mimo Afriku v nejchudších zemích jsou před námi výzvy v oblasti prevence a veřejného zdraví. Jak řekl pan Rinaldi, 30 milionů předčasně, osob předčasně umírá v rozvojových zemích každý rok z důvodů, které by mohly být řešeny z prostředky, které věnujeme například potravinám pro domácí zvířata v Evropě a ve Spojených státech. 2% světových výdajů na zbrojení by vyřešilo tuto situaci. Tato situace je prostě nepřijatelná. Života schopné sociální politiky i zdravotnické politiky by měly být jádrem funkcí státu v kontextu trvalého rozvoje. Zdraví je právo pro všechny a je také součástí ekonomického rozvoje. A zdravotnické systémy, které se opírají o výdaje na hlavu nižší než 30 euro za rok, což je pětinásobně méně než je v Evropské unii, tak to neudrží na, na místě zdravotnický personál a nezajistí dostupnost základních eh, léčiv a neposkytne rovnou, rovný přístup populaci ke zdravotní péči. Chci říci, že budeme trvat na tom, aby Evropská unie dodržovala své závazky v oblasti zdravotnictví ve třetích zemích, v těch zemích, které to nejvíce potřebují. A je to základní součást naší vnější činnosti, je to součást našeho politického dialogu s třetími zeměmi. A abych reagoval na to, o čem hovořila paní Záborská. Třetí země, které nejsou všechny ve stejné situaci, existuje velká různorodost. Pokud jde o země, které jsou rozvojové a ty nejméně rozvinuté země Afriky, Kromě toho se snažíme podporovat tento koncept skrze aktivní účast komise na celostových iniciativách, globální fond pro AIDS, pro malárii, pro tuberkulózu a další aktivní subjekty se na tom také podílejí. Paní de Kaiser, vy jste oprávně vyzdvihla práci, která je příkladná nevládních organizací. To jsem viděl i na Haiti před několika dny, jaká je jejich úloha. A ta úloha je rozhodující, pokud jde o veřejnou aktivitu a jednotlivé zásahy Unie, co se týče některých dárců a Světové banky. Adekvátní zdravotní a sociální politiky jsou důležité pro dosahování konkrétních výsledků, jak v Evropě, tak v rozvojových zemích. A omezit se pouze na zajištění kvalitu zdrojů a podporu našich partnerů není dostačující. Musíme si zajistit i konzistentnost našich interních politik, zejména politiky, která se týká migrace zdravotnického personálu nebo obchodování s léčivy, tak, aby dopad vnitřních politik byl také ku prospěchu a minimálně neškodil těm, kteří to ve světě nejvíce potřebují. V mé vlastní oblasti kompetence bych chtěl zmínit dva, dvě věci, které by vás mohly zajímat. Za prvé, pokud jde o Single Market tak chci na 28. října chci vypracovat statut Evropské nadace. A to je povzbuzení, které bychom měli poskytnout zde v Evropě pro struktury pro nevládní organizace, pro sociální instituce, které by měly mít snadnější možnost pracovat v chudých a rozvojových zemích, zejména v oblasti zdravotnictví. A druhá oblast, kde se právě nyní zabývám padělání. A v plánu, který navrhnu v oblasti padělání na podzim příštího roku, Chceme podporovat některé oblasti v oblasti technologií, abychom zjistili padělané produkty v oblasti komunikace vůči evropské veřejnosti, v oblasti odborné přípravy pracovníků celních zpráv na vnějších hranicích Unie. A také chci požádat kolegy, aby zde byla kapitola o spolupráci se zeměmi, odkud přicházejí padělané výrobky a kde padělané výrobky mohou mít významný dopad na zdraví pokud se jedná o padělané léky. O tom budeme mít možnost ještě hovořit. Na základě analýzy, kterou jsem vám rychle načrtnul, Unie schválila závěry o úloze Unie pro celostvé zdraví. To, je, to jsou naše závěry v oblasti zdravotnictví a jak víte, zdroje pro veřejnou podporu rozvoje pomoci nejsou dostatečné a tato analýza je zcela k věci. Máme celou řadu celou řadu systémů financování zdravotnictví, které mají výhody i nevýhody. Neexistuje jednotné dokonalé řešení pro lokální situace a dobrovolné pojištění na soukromém mechanismu pojištění by nebyl dostačující pro poskytnutí rovného a univerzálního přístupu k zdravotnictví. A tudíž existuje klíčová úloha veřejných institucí pro financování zdravotnictví tak, aby byla zajištěna rovnost a inkluze. Spoleháme na Evropský parlament, aby posílil náš hlas a solidaritu evropských eh, zemí i úlohu nevládních organizací. Naše unie se musí v mnohem učit a má také eh, mnoho co nabídnout. A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 Ještě vám musím sdělit některá povinná sdělení. Pořád jednání byl zveřejněn na internetových stránkách